agenturu pro navracení. Místo toho, abychom plítvali penězi na toto, bychom ty peníze měli využít pro efektivní ochranu vnějších hranic EU, abychom konečně eh, nelegální migraci snížili na nulu. V té eh, zejména v situaci, kdy v Sýrii začala nová válka, je potřeba zajistit efektivní ochranu našich hranic. Musíme zabránit tomu, aby se teroristé infiltrovali do Evropy. Při obraně před teroristy eh, Evropská unie v minulosti selhala, jak jasně ukazuje velký počet útoků. Ochrana vlastních občanů přece musí být na prvním místě rozhodně před ochranou takzvaných uprchlíků. Pojďme konečně dělat své úkoly. Eh, zastavme kohoutky těmto překupníkům lidí. Pojďme něco změnit. Děkuji vám. Děkuji. Teď tady máme trošičku problém na mém jménem seznamu řečníků má být pan Hever, ale nemáme ho na obrazovkách. Je tady nebo není? Ne, tak se dostáváme k proceduře Catch the Eye, říká řečník. A ne, pardon, ještě pan Brudžinsky. Omlouvám se vám. Děkuji za slovo, pane předsedající, pane komisaři. My v Polsku říkáme, že pod lampou je tma. A v posledních měsících vidíme, že naši občané byli pod takovým vydíráním náboženským, morálním, etickým, pokud jde o pomoc eh, uprchlíkům a jedna z nejdůležitějších agentur právě, která se týká azylu, eh, se podstatě zasahovala i do našich vnitřních záležitostí v Polsku, pokud jde o kompetence, které se týkají právě různých agentur a nyní se právě vracím k tomu, pod lampou je tma, jak jsem se o tom zmínil na začátku, že na tomto příkladě nefungování této agentury je jasně poukázáno na to, jak nezodpovědně jsou utráceny finanční prostředky evropských eh, daňových poplatníků. Právě proto EKR je proti udělení absolutoria, protože zneužívání tohoto charakteru právě touto agenturou jsou velice jasným příkladem toho horčení, o kterém se, se, jsem se zmínil. Pod lampou je největší tma, děkuji. Tak a teď se tedy dostáváme k proceduře Catch the Eye. Máme tři žádosti o slovo ad hoc, přičemž jako první paní Julie Ward. Za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych ráda řekla, že zde není žádná uprchlická krize v EU. Uprchlická krize je v Jordánsku, Lebanonu a v mnoha zemí Afriky. Ale zde, v Evropě, my máme krizi solidarity. Co to znamená? Některé členské státy museli nést na svých bederech větší odpovědnost než jiné a těm bych chtěla poděkovat za morální eh, úctu, morální odpovědnost, převzetí odpovědnosti tam, kde ostatní odvrátili zrak a zapomněli na skutečné evropské hodnoty. Potřebujeme lepší společný evropský asilový systém tím, že umožníme koordinování a posílení praktické spolupráce členských států na mnoha aspektech asilové politiky. A do toho včlením i Velkou Británii, mou zemi v důsledku nepříjemného mm, prostředí, které vytvořila eh, Teresa Mayová jako ministerka vnitra, které pokračuje do současnosti, nebo to, že jak to vypadá ze strany Salviniho, kriminalizace těch, kteří pomáhají eh, migrantům, zatímco Pedro Sanchez od vážně otevřel španělské přístavy pro uh, uprchlíky pouze dva dny poté, co se sostil úřadu. Děkuji. Připomínám, že všichni mají jenom jednu minutu. K pan Čiodaru jako další. Mult, domnule se vede încă o dată cu o idee idee No, děkuji vám. Skutečně je to Eh, úžasná eh, myšlenka, ale někdy i úžasné myšlenky jsou nějak eh, zdefraudovány. Tady se objevuje situace velmi naléhavá pro Evropskou unii. Říká se, že pokaždé, když je korupce, znamená to, že tam byla schopnost platit a je přece normální, že eh, ti, kdo si přisvojili cizí peníze, nemohou pokračovat ve svých funkcích, musí z nich eh, odejít. Eh, postarat se o to, aby do budoucna takové situace nemohly nastat. To je velice důležité, jak v Rumunsku, tak i v této situaci, kterou tady diskutujeme. Velmi eh, čekám, jaký bude výsledek probíhajícího šetření a doufám, že eh, budeme si moci obnovit důvěru v tuto, v tuto agenturu. Děkuji, paní Kledejli. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Samozřejmě bychom mohli eh, opakovat tu litany všech těch chyb v EASO, porušování zakázek, porušování služebního řádu, obtěžování a harassment zaměstnanců a tak dále a tak dále. Ale já si myslím, že je důležitější připomenout si, co má EASO dělat a že v té roli v tom mandátu selhává. Stačí se podívat na roli, jakou hraje v Řecku, abychom si ověřili, že to tak opravdu je. Tisíce nevinných lidí, kteří chtějí zkrátka někde žít, jsou eh, v podstatě ve vězeních jako zařízení v Admaria, která jsou eh, naprosto předspaná a jsou tam otřesné podmínky. Sice máme základní právo žádat o azyl, ale Mnoho lidí podstupuje takzvané předběžné vyšetření, tam se zhodnotí, zda na to základní právo mají nárok a pokud ne, tak se vrací zpět do Turecka podle dohody s Tureckem a Turecko je pak vrací přes hranici do Sýrie, kde na ně Turci pro změnu střílí. Takový je stav našeho svědomí v dnešních dnech, dámy a pánové. Děkuji. Na závěr diskuse bych rád dal slovo ještě jednou panu komisaři Oettingerovi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu Sarvamovi, který velice dobře celou tuto záležitost osvětlil. Jistě se všichni shodneme, že migrace bude velkou výzvou pro Evropu v příštích letech a desetiletích. To je tedy jedna věc. Proto potřebujeme udržitelnou eh, společnou evropskou asilovou politiku eh, v Evropské unii. Určité návrhy již padly, ale eh, ne všechny byly implementovány. Agentury v této oblasti, jaké Evropa má a které mají řešit migrační otázky a uprchlickou otázku, vznikly v jiné době, v jiném kontextu. E, proto reformovat je je naším úkolem již několik let a k tomu patří také e, agentura EASO, což má být ta podpůrná, ten podpůrný orgán, který má, se má přetvořit v plnohodnotnou agenturu. EASO hraje klíčovou roli v naší evropské migrační politice. Ptáte-li se, jaký je ten konkrét, eh, konkrétní případ, co se tedy bude dít, tak na základě zprávy OLAFu a účetního dvora se provedla nejprve disciplinární opatření. To je úkol dohledových orgánů šlo o zákroky proti řediteli a konkrétním zaměstnancům. E, za druhé, tady je ještě soudní proces, ať už je to správně právní, trestně právní nebo občanskoprávní proces, e, což jsou věci, které budou tedy navazovat. A za třetí, půjde o přeskoumání a e, možné zpět získání určitých finančních částek. I to je proces, který jsme ochotni podstoupit a budeme vás o něm informovat. Tento případ eh, v této agentuře eh, si zaslouží kritiku. Je to jistě skandál. Je jednoznačně dobře, že máme demokracii, kde existují kontrolní orgány, jako je OLAF, jako je účetní dvůr a jako je tento parlament, konec konců i jako je komise. Eh, jedině tehdy je možná náprava. A já doufám, že jsem vám tady ukázal, že právní stát a demokracie a transparentnost fungují. Děkuji vám ještě jednou všem, kteří jste se zúčastnili diskuze. Děkujeme vám, pane komisaři. A na závěr má slovo ještě jednou pan zpravodaj, pan Petri Sarvama. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak již bylo zmíněno, i ze strany pana komisaře Oettingera došlo k zásadnímu zlepšení řízení EASA pod novým vedením zavázali se k reformám, vidíme výsledky v oblasti finanční, lidských zdrojů. A právě proto žádáme nový management, aby pokračoval v tomto odhodlaném, transparentním úsilí a snažil se, aby tato agentura byla odpovědnější, důvěryhodnější, měla, aby tato agentura respektovala pravidla a tak dále. Když jde ale o ztrátu, finančních prostředků našich daňových poplatníků bez férových um, veřejných zakázek, tak samozřejmě Evropský parlament musí poukázat na, této, na tyto problémy, aby jsme jim zabránili do budoucna. Nyní se těšíme na spolupráci s novým vedením úřadu EASO a budeme velice úse sledovat ta akční plán EASA pro rok 2019. Jsme si vědomí úsilí pro překonání nedostatku z minulosti, ovšem nemůžeme převzít politickou odpovědnost v takovém ohledu, že bychom udělili absolutorium eh, této, tomuto úřadu za rok 2017. Chceme-li zůstat seriózním partnerem, pokud jde o absolutorium, které uděluje Evropský parlament, tak nemůžeme prostě dospět k jinému rozhodnutí na základě negativního rozhodnutí účetního dvora a problému, které identifikovalo vyšetřování úřadu OLAF. Právě z tohoto důvodu nemůžeme za rok 2017 udělit absolutorium za, za tento finanční rok. Právě z těchto důvodů to není možné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolego. Tím jsme uzavřeli rozpravu na toto téma. Hlasování proběhne zítra. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva kolegyně Garcia Nuñoz. Souhrný rozpočet EU, Evropská rada a Rada. A nejprve tedy eh, eh, bych rád přivítal zástupkyni rady, rady paní Tupurainen a Vás, kolegové, bych rád informoval, jako již teď obvykle na začátku volebního období, že existuje nová možnost, jak se hlásit eh, do Catch the Eye a do procesu modrých karet, tedy je to elektronická možnost přihlašování se. Samozřejmě můžete stále využít eh, modré kartičky, které máte na stole, nebo bílý list papíru. Přičemž elektronická možnost hlášení se funguje již od teď a skončí na konci řádné debaty. A tím se pouštíme do práce. Jako první dostane slovo paní zpravodajka, paní Garcia Muñoz. Děkuji vám, pane předsedo. A také děkuji eh, paní Tupurajnéna eh, z finského předsednictví za to, že přišla na tuto rozpravu. Od roku 2009 parlament nemohl schválit eh, finanční řízení rady a to právě z hlediska toho, že eh, se nedostalo eh, spolupráce ze strany rady, aby mohl parlament takovéto schválení dát. Za rok 2017 tady máme u závěrku a ta je předmětem tohoto šetření nebo této rozpravy. Opět rada neodpověděla na naše otázky a také dnes nebyla na eh, slyšení eh, generálních tajemníků pro jednání o finančním řízení. Eh, po 26. březnu plenární zasedání Evropského parlamentu pozastavilo až teď do října schvalování uzávěrky, aby tady byla, byla čas na zlepšení situace. Ale bohužel až do dnešního dne rada nereagovala a e, je tady opravdu nespolupráce ze strany Rady a proto musel Evropský parlament i na rok 2017 e, neschválit uzávěrku. Všechny frakce, včetně výboru pro rozpočtovou kontrolu, e, tady říkají, že už celé ty roky Evropský parlament se snaží napravit tuto situaci. Eh, aby bylo možné potvrdit, že rozpočet byl náležitým způsobem využit podle všech předpisů při eh, dobrém finančním řízení a že tím eh, vlastně chce Evropský parlament působit v zájmu všech občanů, aby zaručil transparentnost a také skládání účtů demokratickým způsobem o využívání evropského rozpočtu. Takže rada, ta, pardon, parlament žádá radu, aby reagovala, aby naplnila všechny ty Eh, pravomoce, které má parlament v této věci, aby mohl provádět demokratickou kontrolu využívání účtů. To je přece eh, důležité pro fungování Evropské unie, ale je to ještě něco více. Rada by měla být prvním orgánem, který dává příklad všem ostatním, aby mohl dostat absolutorium a poskytoval informace, které se od rady žádají. Ovšem po celou toto řadu let tady byla řada pokusů zblížit naše pozice opozice, ale bohužel to nepřineslo žádný pozitivní výsledek až do dnešního dne. Ale já jsem optimistka a myslím, že Rada bude ochotná dospět k dohodě o tom, jak spolupracovat a to co nejrychleji. V tomto smyslu doufám, že finské předsednictví se hraje důležitou úlohu v naplnění toho, této mé naděje. Je tady jeden odstavec eh, v, našem, v naší zprávě, že mnohé členské státy, eh, když jsou předsednictvím, eh, předsednickou zemí, tak říkají, že nemusí poskytovat tyto informace. Ale já myslím, že právě Rada musí dát příklad toho, jak dobře řídí své účty. Protože když to neučiní, je to velká hrozba nejen pro reputaci Rady, ale pro reputaci celé Evropské unie. A to právě v té době, době, kdy evropské orgány by měly posilovat důvěru občanů, které k ním, eh, důvěru občanů, kterou k ním mají. Eh, tak právě taková důvěra je přece velmi důležité. Je tedy důležité prokázat, že dochází k náležitému eh, spravování finančních prostředků také na úrovni rady. Eh, prosím, vyviňme všichni úsilí, abychom zblížili naše pozice a abychom otázku vyřešili co nejrychleji, abychom občanům Evropské unie ukázali příklad spolehlivého a dobrého finančního řízení. Děkuji. Děkujeme vám. Teď má slovo paní Titi Tupurainen za radu. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud jde o specifické cvičení, tuto aktivitu, která se týká udělení absolutoria pro tento konkrétní rok a poté reagovat na obvinění ohledně postupu obecně pokud je o implementaci a uplatňování rozpočtu pro 2017, účetní dvůr ve své výroční zprávě řekl, cituji, neidentifikoval žádné problémy, pokud jde o radu. To bych ráda zdůraznila. A pokud jde o obecnější diskuzi mezi našimi dvěma institucemi po několika letech eh, slepé uličky, takové slepé situace, jsme se snažili o dosážení nějakého porozumění, pragmatické řešení a zároveň udržet určité principy a principiální pozice na obou stranách. My jsme zdůraznili, že tři 2.9 smlouvy tento článek poskytuje možnost eh, udělení absolutoria pro celý rozpočet EU. Parlament přijal politickou praxi samostatných postupů pro každý orgán nebo instituci i přes tuto neschodu na základě těchto základních principů si myslíme, že je zde osvědčená praxe, která by mohla umožnit spolupráci v rámci procesu udělení absolutoria 2011 absolutorium z tohoto roku, které připravila rada, se týká návrhu Evropského parlamentu. Poslali jsme tento text v květnu 2018 parlamentu. Došlo k dalším výměnám názorů v létě 2018 a rada vzala eh, v potaz i názory který, eh, výboru, který vedla paní Gresle. Loni v létě po evropských volbách rada obdržela dopis od paní Holmajer, nové předsedkyně komise, která mm, žádala, aby došlo k zakomponování těchto návrhů předchozího výboru. Naše kompetentní orgány v současné době zkoumají možnost dalšího postupu v této oblasti a pro nás je zásadní zeptat se, zda za naším společným postupem Evropský parlament pořád stojí, pokud jde o omezení toho rozsahu um, postupu udělení absolutoria. Jde o uplatňování rozpočtu a nemůžeme um, prostě politicky eh, dělat um, z rady politický orgán politicky odpovědný vůči parlamentu. Dále je to výměna informací mezi oběma institucemi, která musí být na rovném základě. Memorandum, návrh memoranda hovoří o tom, že i přesto, že jsou zde různé názory ohledně tohoto postupu absolutoria, potřebujeme skutečně určité společné etapy, které budeme obě dvě instituce plnit. Toto si myslím, že je základ naší spolupráce z loňského roku. Doufám, že tomu bude i do budoucna a že se to projeví v konkrétních oblastech. Samozřejmě, pokud jde o reakci rady na dopis paní Holmajerové, my definujeme zatím náš postup do budoucna, naše další kroky. Ráda bych vás ujistila o tom, že děláme všechno pro to, abychom tento proces finalizovali a nalezli řešení, které bude akceptovatelné pro obě dvě instituce. Děkuji vám, dámy a pánové, za pozornost. Für die Fraktion der Europäischen Volkspartei wird die Stellungnahme nun von Frau Abgeordneten Angelika Winzig abgegeben. A nyní dostává slovo za frakci EPP paní Angelika Vincik. Vážený pane předsedo, vážený paní Tuperajnen, vážené kolegyně a vážení kolegové, nejdříve bych chtěla mnohokrát poděkovat naší paní zpravodajce paní Pruno. Schránění evropského způsobu života pro mne také znamená i financování evropských institucí. Tak, aby to financování pro naše občany bylo ovšem pochopitelné. Ovšem v minulých letech naši členové ve výboru nemohli ani souhlasit s absolutoriem za rok 2017. To měla rada rozpočet ve, ve výši 562 milionů eur, ale nebyla ochotna odpovědět na písemné dotazy našeho výboru a nebyla ani ochotna přijít na slyšení, které se týkalo um, provádění procesu absolutoria. Přála bych si stejně jako kolegyně a kolegové, abychom nalezli dobré řešení a děkuji naší kolegyni, předsedkyni našeho výboru, paní Holmajerové. Děkuji za to, že zahájila jednání s radou. Do budoucna bych si pro Evropskou unii přála více transparentnosti, ovšem ne skleněného občana, ale skleněné organizace a instituce, zejména pokud eh, mají k dispozici daňové prostředky našich občanů a jsou z nich financovány. Děkuji paní kolegyni a nyní paní Lara Wolters. Um, ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já, paní předsedkyně, já vítám tady tuto zprávu a zejména kritický postoj k soukromému sponzorování střídajícího se předsednictví. sponzoring ze strany Coca-Coly ve chvíli, kdy rada vyjednává pravidla pro označování potravin, Finsko přijalo uh, 120 vozidel, když zrovna přeskoumávalo emise CO2 u motorových vozidel. A Chorvatsko eh, také se zase nechalo ovlivnit eh, sponsoringem, pokud jde o korporátní politiku. Dle mého názoru soukromý sponsoring může diskreditovat naši politiku. A tady není eh, ohrožena jenom transparentnost, ale i důvěra. V posledních volbách hlasovalo více mladých lidí než kdykoliv předtím. Oni ukázali důvěru v evropský projekt a my bychom si měli této důvěry vrátit. Tento sponsoring, tyto sponzorské aktivity narušují takovou důvěru a ukazují, že Evropa není pro všechny, ale jenom pro několik málo vyvolených, pro několik sponzorů ti, kdo eh, kladou do popředí veřejné zájmy, by se neměli nechat takto ovlivnit privátním sektorem. Já jsem tady před dvěma týdny stála a položila jsem předsednictví tuto stejnou otázku. Co uděláte se soukromými eh, sponzory a Finské předsednictví tu otázku odbylo a řeklo, tak to je na členských státech. Ale naposledy, když jsem se dívala, tak Finsko také bylo členským státem a rada je složená členskými státy. Takže ptám se vás znova, Eh, vyberete si, že chcete být tím, kdo narušuje důvěru evropských občanů, anebo budete řešit tento soukromý sponsoring a budete spolupracovat s EU na posílení důvěry občanů v Evropskou unii. Děkuji, slovo má pan Mikoláš Peksa. Kolegové, vážené kolegyně, já myslím, že tahle procedura udělení absolutoria Radě a Evropské radě je problém, na který tady narážíme už dlouho

z rady. Já jsem jakožto nový poslanec se velice divil, když jsem se o tom doslechl poprvé, tedy o tom, že rada již sedm let nedostala absolutorium a nyní se táži, jak je to vůbec možné. Letos je tomu opětovně tak, také tak, tedy rok 2017 nemůžeme udělit absolutorium, protože chybí spolupráce ze strany Rady. Já se ptám, Máte pocit, že parlament není oprávněn eh, se něco dozvědět o té půlce miliardy, kterou dostáváte z evropského rozpočtu, že není oprávněn tyto peníze kontrolovat. Jste toho názoru, že skutečně k tomu nemáme právo, oprávnění, to je tedy má otázka. A Prosím, seriózně se nad tím zamyslete, protože pokud i nadále se budete tedy zdráhat této možnosti eh, získat absolutorium pro váš rozpočet, tak se tady objevuje otázka smyslu. Tak se musíme zeptat sami sebe, proč tady vůbec parlament je. Potřebujeme tento parlament ještě vůbec, eh, pokud není schopen udělit absolutorium instituci EU. Proto vás tedy prosím, abyste se nad tím skutečně závažným způsobem zamysleli kolego, já eh, pouze konstatuji, že očekávám, že poslanci tohoto parlamentu nebudou spochybňovat účelnost parlamentu jakožto zásadního prvku evropské demokracie. Dostávám se k panu Černěckému. Prosím, máte slovo. Bez mikrofonu. Oh, micro, thank you. Uh, Pane předsedo, dámy a pánové, udělování absolutoria jednotlivým institucím odděleně, to je praxe, které se držíme už několik let. A jejím cílem bylo garantovat transparentnost a odpovědnost těchto institucí před eh, občany Evropské unie a boji proti zneužívání prostředků. Je to postup, který všechny instituce, kromě Rady, akceptují kromě rady, potrhuji. Předloží dokumenty, odpoví na otázky a podobně. Jak já mám teď udělit absolutorium, když nemám žádné informace? Rada opět neposkytuje odpovědi na písemné otázky parlamentu a generální sekretář se neúčastnil v listopadu zasedání kontextu tedy udělování absolutoria. Rada navíc ani neodpověděla na usnesení a tím spochybňovala roli parlamentu. Thanks, Mr. Haver. Vždycky jsem říkal, že Evropská unie umí skvěle mrhat penězi a tato zpráva to ukazuje. V roce 2017 rada na relaxační křeslo dala 100 000 euro a potom také na střelnice. Tisíce euro na to, že prostě jeli na nějaký zábavní park. 55 tisíc euro na velkou party, kde zaměstnanci dostali večeři se třemi chody a mohli pít, co hrdla ráčí do 3 hodin do rána. 150 tisíc euro za flašky šampaňského. Chtějí Britové opravdu dávat dalších 30 miliard do pokladnic Evropské unie

Eh, k postupu Catch the Eye. Mám tady jednoho zájemce o slovo, ale rád bych nejdříve podotkl něco zásadního. Je zde méně kolegů přítomno než těch vlaječek na místech kolegů a kolegin ve smyslu parlamentu, který zastupuje občany a občanky občanami a občankami, bych rád řekl, že vlaječka nemůže člověka zastoupit. My jakožto občané občanky musíme naše občany občanky zastupovat v této formě jakožto občané a vás prosím, abyste se zamysleli nad touto mou zvětou. Měli bychom se rozprav účastnit jakožto lidé v této formě a ne ve formě nějakých náhrad za nás, které navíc jsou ještě v rozporu s jednacím řádem. Dostáváme se tedy k, k postupu ke GI a dávám slovo paní Gio Taurovi. Punctul meu de vedere, lucrurile care le-am auzit astăzi sunt extrem de grave. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, je to skutečně velice závažná situace. Já si myslím, že bychom měli zvolit demokratický přístup i právě ke kontrole evropských peněz. E, měli bychom si prodiskutovat znovu roli transparentnosti. Je neuvěřitelné, že parlament, který je zvolen evropskými občany, se nemůže dozvědět o tom, co se děje v jiné instituci. Možná by nějaká jiná nezávislá instituce měla provádět veškeré ty, eh, ta potřebná ověření pro udělení absolutory, ale já si myslím, že by to mělo být zcela jasné a známo občanům. A já připomínám, že náš parlament je demokraticky zvoleným orgánem a je to jediný, eh, jediná evropská instituce, která je takto demokraticky zvolena, takže si myslím, že ona musí odpovídat otázky na naš, našem občanům. Děkuji. A ještě se nám dohlásil další kolega, takže prosím, má slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Zdechovský odkazoval ke Spojenému království v této oblasti, tak bych chtěl říci pár slov, které se netýkají nutně demokracie, ale odpovědnosti vyplývající z demokracie. Transparentnost je hlavním předpokladem pro důvěru, kterou dostaneme od voličů. Během této rozpravy jsme slyšeli o tom, že je klíčová transparentnost. Pochopitelně, když se jedná o 562 milionů euro, které eh, tento parlament nebyl schopen úplně vysvětlit. Evropský parlament a Evropská rada se musí zamyslet nad následujícím. Za prvé, měli by mít vnější účetnictví. Vnitřní účetnictví zdá se nefunguje. Za druhé, vedoucí pracovníci se musí objevit ve výboru. Nedovedou si představit situaci, kdy vedoucí pracovník odmítne vystoupit před výborem tohoto parlamentu. A za třetí, sponzorství a střety zájmu. To je potřeba vysvětlit, naši voliči potřebují transparentnost. Děkuji vám. Rada má možnost obratem odpovědět. Prosím, paní Tuporajnen, máte slovo. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, dámy a pánové, já vítám tuto výměnu názorů, kterou jsme tady dnes měli. Přeji si zdůraznit, že předseda Evropského účetního dvora sám ve vašem kontrolním výboru řekl, že rada je kontrolována jako jakokoliv jiná instituce. Jednak rada poskytuje Evropskému parlamentu úplnou finanční e, dokumentaci, jak je uvedená v článcích smlouvy ohledně absolutoria. Eh, v posledních letech parlament měl vždy k dispozici příslušné zprávy o právněných pracovníků, které obsahují veškeré relevantní informace o tom, jak rada využívá své zdroje a jakým způsobem má nastavenu svoji práci. Vážení poslanci, chtěla bych znovu zopakovat, že finské předsednictví se ze všech sil bude snažit hledat všechny dostupné cesty tak, abychom nastavili cesty, které budou fungovat pro nás, pro všechny a budou pro nás přijatelné. Chtěla bych zdůraznit, že můj předchůdce jako předseda Evropské rady řekl, že evropské instituce získají důvěru evropských občanů jedině společně, nikoli pokud budou stát proti sobě. Konečně, pokud jde o otázku firemního sponzorství, tak tady bych chtěla upřesnit, že to je otázka, která spadá do působnosti členských států. Samozřejmě Rada se musí politicky odpovídat evropským občanům. Ta povinnost odpovídat se funguje na základě toho, že vlády členských států jsou demokraticky ustavené a odpovídají se demokraticky zvoleným parlamentům a to samé se týká i Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Ještě bude mít, nyní má slovo eh, vystoupit paní zpravodajka, paní Garcia Muñoz, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala členům výboru pro rozpočtovou kontrolu za jejich spolupráci, za jejich příspěvky, pozměňovací návrhy a také za jejich příspěvky do dnešní debaty, zejména za to, že mou zprávu podpořili. Ještě jednou opakuji, je důležité, abychom eh, pro tento mm, názorový nesoulad mezi institucemi nalezli řešení. Občané pro nás požadují, eh, abychom byli transparentní, abychom skládali účty nemůžeme a ne, nechceme mít problémy, jaké zde byly nadnese. My potřebujeme řešení, se kterými budou moci být spokojeny obě dvě strany. Já doufám, že jednání začnou co možná nejdříve. Je důležité, abychom dospěli k nějaké dohodě obou institucí, abychom sebou nevlekli dále ten problém, který se vleče již tolik let. A dále otázka sponzorování. Ve mně vyvolávají obavy, ta možnost škody pro instituci, to, že důvěr, občan ztratí důvěru, i když je to vlastně v se členský států. Předseda děkuji, tímto jsme ukončili tuto rozpravu. Eh, hlasování se bude zítra a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je prohlášení Rady a komise o horizontální andy diskriminační směrnici a o pokroku v souvislosti s touto směrnicí. Já tady vítám zástupce Rady a komise a tímto dávám jako první slovo zástupkyní rady, paní Tuporhajnen, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Je mi potěšením se k vám připojit do debaty o tomto důležitém tématu, jakým je návrh horizontální antidiskriminační směrnice. Všichni se shodneme na významu principu rovného zacházení a na tom, že je třeba bojovat se všemi formami diskriminace. Nicméně členské státy si zvolily různé způsoby, jak bojovat s diskriminací. Zásadní význam této směrnice od se odvíjí od toho, že by měla vyplnit stávající mezery v evropské legislativě, pokud jde o provádění a uplatňování pravidel v oblasti rovného zacházení. Máme tady různé formy diskriminace, e, náboženství, víra, věk e, či sexuální orientace. Cílem směrnice je rozšířit e, působnost i nad rámec oblasti zaměstnanosti a rozšířit ji třeba i na dostupnost služeb a jiné oblasti. Už v roce 2008 Evropský parlament souhlasil s legislativním usnesením, které mělo urychlit celý proces. Na straně rady za 11 let od zveřejnění tohoto návrhu každé předsednictví mělo tuto záležitost na svém programu. Ovšem na základě právního základu je v této věci potřeba jednomyslnost na radě a bohužel toto se zajišťuje jenom velmi obtížně. Vzhledem k tomu, že tady máme rozdílné názory a různé finanční implikace tohoto návrhu a podobně. I na posledním jednání se zdálo, že jednomyslná pozice rady není možná. My, eh, když jsme ten text jsme pochopili, že další projednávání textu by nějak, ne, nějak nenapomohlo odstranit tu patovou zablokovanou situaci. A právě proto naše předsednictví se rozhodlo zahájit takovou širší výměnu názorů o diskriminaci na různých úrovních, která by měla vyvrcholit na příštím jednání EPSCO 24. října, což už je ode dneška v podstatě za dva dny. Očekáváme plodnou a konstruktivní rozpravu. Doufáme, že to také přispěje k práci eh, nadcházející komice v této věci. Nicméně tato debata má dvě, eh, dva rozměry. Jednak se chceme podívat na diskriminaci v EU obecně a za druhé se tam chceme podívat právě na možné pokroky a jak nalézt cestu dál v této věci chceme identifikovat typy opatření, které je potřeba přijmout proto, abychom zajistili eh, efektivní prosazování rovného zacházení, abychom to rozšířili i nad rámec oblasti zaměstnávání. My doufáme, že v důsledku té politické debaty lépe podchytíme ty pohledy jednotlivých členských států a tu vize, pokud jde o budoucnost antidiskriminace v EU. Zároveň chceme také členské státy motivovat k tomu, aby se byli schopni znovu na ten návrh podívat z nové perspektivy. My jsme optimisté, jsme ambi, také ambiciozní, ale Zároveň my jako předsednictví musíme respektovat odlišné národní pohledy na tuto věc které tady prostě u tohoto klíčového návrhu panují. Myslíme si, že nadcházející politická debata je velmi důležitá, je také velice aktuální a její výstup by měl snad mm, nastavit nové možnosti dosažení pokroku. Také bych chtěla říci, že rovné zacházení je důležitý princip zakotvený v našich smlouvách a také v tom pilíři sociálních eh, práv. Všichni evropští občané mají právo, aby se s nimi zacházelo rovně, stejně a aby nebyly předmětem diskriminace. Všichni by měli mít možnost a příležitost plně se zapojit do společnosti. Je zřejmé, že naše práce v této oblasti není hotová a máme před sebou ještě velký kus cesty. Nemyslím si, že ně, žádný člen rady s tímto by vyjádřil nesouhlas, ale otázka je, jak pokročit ku předu. Já jsem v této souvislosti přesvědčena, že výměna názorů v rámci EPSCO bude konstruktivní a přínosná. Vážení poslanci, my oceňujeme práci Evropského parlamentu v boji proti diskriminaci a v podpoře rovného zacházení této věci eh, vítáme některé příspěvky Evropského parlamentu, třeba eh, usnesení o ochraně práv menšin nebo v poslední době třeba eh, ochrana práv, posílení postavení žena podobně. Já děkuji a těším se na další spolupráci. Děkuji mnohokrát a za komisi dávám slovo paní komisařce Jourové. Vážený pane předsedo, poslanci a poslankyně, Diskriminace do naší unie nepatří. Bez ohledu na to, jestli probíhá v zaměstnání či mimo ně, a bez ohledu na to, jestli vychází z rasy, pohlaví, náboženství, víry, věku, sexuální orientace či tělesného postižení. Přijetí horizontální směrnice o rovném zacházení je proto tak důležité. Zajistí totiž, že všichni budou mít rovné podmínky ve všech aspektech života. Evropský parlament vyjadřuje svou potřebu pro, po, pardon, podporu pro tento návrh již dlouho a ráda by využila této příležitosti a poděkovala parlamentu za odhodlanost a za neustálou spolupráci. Máme k dispozici nová čísla z Eurobarometru týkající se diskriminace. Jsou to údaje, které vydáme 24. tedy za dva dny. Zaznamenali jsme malý pokrok na celoevropské úrovni, co se týká vnímání diskriminace, a to s por- čísly porovnáno z roku 2015. Podle stávajících údajů 53% Evropanů uvádí, že v jejich zemi je v praxi široká míra diskriminace kvůli sexové orientaci. Pro Romy ta čísla vypadají ještě horší. Je to na 61% Evropanů, kteří říkají, že v jejich zemi dochází k diskriminaci Romů. Ti, kteří se identifikují jako gejové, lesby, bisexuálové, transgender osoby anebo intersex osoby, 54% uvádí, že za poslední 12 měsíců se setkali s diskriminací. Máme tedy dostatek eh, důkazů o tom, že diskriminace je široce rozšířená a není nebezpečná jenom pro postižené, ale naše společnosti také hodně stojí. Zpráva z roku 2018 ukazuje, že nedostatek této legislativy vede ke snížení HDP a příjmů zdaní. Individuální dopady v oblasti rasy a národnosti představovaly ztrátu příjmu až ve výši 8 miliard. A to a také zásadní zvýšení rizika hospodářských těžkostí. Od roku 2008 se Evropská komise snaží o přijetí tohoto návrhu horizontální směrnice o rovném zacházení. Nevzdáme se. Spolupracujeme s radou, abychom překonali politickou blokádu a aby mohla začít skutečná práce na zbývajících technických podrobnostech. Na Radě pro EPSCO ve čtvrtek proběhne politická diskusa k této problematice. Jak jsme slyšeli od předsednictví, je to agenda, která si vyžaduje jednohlasnost, ale nemůžeme se vzdávat a musíme to dále zkoušet. Ze všech se snažíme o to, aby byl přijat stávající návrh a aby se vyřešila i otázka nákladů na jeho implementaci a to i v souladu s postupy typu ratifikace umluvy OSN o právech lidí s postiženími či přijetí Evropského aktu o přístupnosti. Ráda bych poděkovala finskému předsednictví za to, že zorganizovali politickou diskusi k posilování boje proti diskriminaci. Zúčastním se ve čtvrtek rozpravy v radě a výstupy z této rady budou důležitým vstupem do naší snahy dostat se ze slepé uličky. Tato diskuse bude pro mě mít jasný cíl a to urgovat, aby došlo k pokroku a říci, že chci, abychom se dohodli. Děkuji. Děkuji. Miss Walsh Maria. Paní Walsh Maria, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především jsem velice ráda slyšela, že jak finské předsednictví, tak paní komisařka Helena Dale, která bude mít na starosti eh, rovnoprávnost, během posledních týdnů řekli, že dají prioritu buď to revizi, anebo zlepšení této agendy. Je velice důležité, aby jak komise, tak předsednictví uznali, že je potřeba tuto směrnici posunout ku předu. Musíme připravit plán, cestovní mapu, jak zaplnit díru diskriminace, kterou právě navrhuje tato směrnice. Jsou to mezery, na základě kterých řada našich občanů může být diskriminována osobnostními charakteristikami, jako třeba věk, postižení sexuální orientace či náboženství. Za poslední 11 let se svět změnil. Řada zemí Evropské unie má pokrokovější zákony o nediskriminaci a chrání své občany. Evropská legislativa v této oblasti pokulhává. A když jsem si poslechla předchozí řečníky a řečnice, asi si všichni, asi všichni souhlasíme. Nemůžeme vést v oblasti lidských práv na celém světě, pakliže si touto směrnici nezakotvíme tato, zpráva, tato práva. Nediskriminace a rovné zacházení to je přece základ mezinárodního práva. Zákaz diskriminace to je přece součást mnoha mezinárodních smluv. Přičemž diskriminace je často identifikována místními a nevládními organizacemi jako jeden z nejhlavních probl- nejhlavnějších problémů Evropské unie. Musíme vyslat jasný signál, že se o lidských právech prostě nevyjednává. A nejlepší je, abychom začali sami u sebe. Děkuji paní Sylvie Guillaume, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V eh, březnu 2009, tedy více než 10 let, jsme na výboru Liby hlasovali o směrnici, která měla za účel právě bojovat proti diskriminaci, která se zakládá na víře, eh, postižení či sexuální orientaci a to ve všech oblastech života. Bohužel ale toto hlasování nevedlo k žádnému konkrétnímu výsledku. Deset let, to je, já si myslím, že takto progresistický text, který tady máme, by měl nalézt nějaká řešení, že takovýto text by určitě měl být konsensuální na radě, být rychle přijat, co bylo velice naivní. Eh, reprezentanti členských států nebyli schopni se shodnout a opět opětově se skrývaly za argumenty kofinancování, ale ber, prosím, promluvme si vážně. Změnily se ale podmínky radikálním způsobem v oblasti diskriminace, skoncovalo se s určitými útoky na menšiny, zlepšily se jejich životní podmínky, a lidé s postižením mohou skutečně říct, že se zlepšily jejich podmínky v oblasti vzdělávání, práce, dopravy, ubytování, že jsou rovnocené stejně e, jako podmínky pro zdravé lidi? E, rozhodně ne. A jak to tedy vypadá, toto zablokovanost na daně? To vlastně podkopává důvěryhodnost Unie jejich zástupců. Vypadá to, že není tedy schopná přicházet odpovědi na konkrétně sodožní problémy. Já si ale myslím, že Evropská unie je nejlepší pole, jak toto řešit, že by má, měla mít rámec pro to, abychom bojovali proti diskriminaci. A já si Myslím, já jsem vás dobře poslouchala, paní komisařko, já tady tedy chci využít této příležitosti a doufejme, že tedy využijeme nové komise a finského předsednictví, abychom se tedy na vás obrátili a v té věci se pokročilo. Děkuji paní Paga Zaur Tunduja. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Směrnici máme tedy 10 let na stole rady. Děkujeme paní Jourové a ráda bych poukázala na skutečnost, že diskriminace je ve všech mezinárodních smlouvách mezinárodního práva a také ve článku 2 smlouvy o Evropské unii. A zdá se, že tedy na tomto poli selháváme. Můžeme jasně rozpoznat určité typy diskriminace. Některé ovšem jsou méně jasné na první pohled. Existuje mnoho fanatiků, kteří přicházejí se štvavými projevy a i hned eh, vše vytýkají všem, kteří žijí nějakým jiným způsobem života. Musíme ale uznat veškeré skupiny obyvatelstva, to je základem demokracie. A také například regionální vlády se dopouštějí diskriminace, například se zabraňuje tomu, aby občané mohli psát ve svém vlastním rodině Učit psát, děti se mohly učit psát v mateřštině a v tomto případě je to španělština v katalánsku. Nebo se stalo to, že jisté děvčátko bylo kritizováno učitelkou, protože nemělo tu vlajku, kterou mělo mít, ale mělo nějakou jinou vlajku. Toto jsou všechno formy diskriminace. Eh, nejhorší jsou eh, tedy ti fundamentalisté a ti fanatici diskriminace a ty bychom neměli trpět v žádném koutě Evropy. Evropy. Je třeba, abychom prosadili tuto směrnici a my ji rozhodně podpoříme. Děkuji, pan Mažit za zelené. Vážení přátelé, salam alejku. Byly tady časy, kdy politici ukazovali velkou odvahu a byli schopni udělat opravdu velmi náročná, obtížná, bolestná rozhodnutí. Drazí přátelé, k otázce horizontální antidiskriminační směrnice tohle prostě bohužel taková doba není. Je to snadné a evropští občané jsou skutečně frustrováni, jsou zmateni vašimi námitkami eh, a nechápou, o co tady jde a potřebují, aby evropské instituce eh, naléhavě na tom zapracovali a něco změnili. Eh, jestliže máme zákon, který zajistí antidiskriminaci jenom v oblasti pracoviště a mimo to ne, tak to prostě nestačí. My potřebujeme tady mít zákon, který bude platit od Lampeduzy až po polární kruh, od Černého moře až po západ Evropy. Co je dobré jako rovné zacházení v jedné části Evropy, musí být dobré i jinde. My už 11 let tady čekáme a 11 let rada to brzdí. Komise a parlament jsou tady jednotní. Jestliže povinnost jednomyslnosti na radě eh, řadu občanů vede k tomu, že jsou občany druhé kategorie, tak v takovém případě potřebujeme, aby rada aktivovala možnost dle článku 47, 48 odstavec 7 o jednomyslnosti a změnila to na kvalifikovanou většinu. Tady musíme k tomu přistupovat nekontromisně a skutečně vytvořme takovou unii, která zajistí respekt, demokracii a lidská práva pro všechny. Herr Nikolaus Fest. Děkuji, pan Nikolaus Fest. Děkuji, pane předsedo. Podle Eurobarometru z roku 2015 21 počet tázaných uvedlo, že během posledních 20, 12 měsíců bylo diskriminováno. Z těchto 21% třetina tázaných e, e, měla tedy pocit, že jsou diskriminováni kvůli svého věku, protože byli starší 55 let či mladší 30 let. Eh, pro mě to byla nová informace, že někdo, kdo je mladší 30 let, si připadá diskriminován. Já bych dal hodně za to, abych mohl být takto diskriminován. A dále eh, diskriminace z hlediska sexuální orientace a 1% bude diskriminování kvůli transsexualitě. 1% eh, vědeckého hlediska je v podstatě na hranici něčeho statisticky zjištíte, zjištitelného. Sexuální diskriminace tedy v roce 2015 Evropa již v podstatě nebyla v Evropě žádně závažné téma, když kdo sám zažil love parade, tak určitě souhlasí. Co tedy zbývá? Dvě případy diskriminace, náboženství, věk a etnické důvody. Diskriminace starších pracovníků v pracovním životě, je spíše často reakcí pra- zaměstnavatelů na příliš vysokou ochranu proti eh, propouštění pracovníků, kdyby se to upravilo, tak tato diskriminace zmizí. Náboženství. Tato diskriminace je také důsledkem migrační politiky z Berlína a dalších městských německých věd víme, že například eh, muslimští eh, vlastníci nechtějí eh, pronajímat byty židům či křesťanům a indické restaurace zase nechtějí jakožto základníky muslimy. Takže samozřejmě multikulturní společnost je otevřeným pramenem diskriminace. Když tady budete mít tisíce dalších zákonů, tak tento způsob diskriminace prostě z každodenního života neodstraníte. Děkuji. Děkuji a nyní paní Björk. Děkuji. Žijeme v Evropě, ve které pravicově nacionalistická a pravicově extremistická uskupení si mějí, mění své postoje, jak chtějí. Některé jsou rasistické, sexistické, xenofobní, mají nenávistné projevy. A to samozřejmě vystavuje odpovídajícímu tlaku občany. U komise, rada, parlament by měl učinit vše, co je v jejich silách, proto abychom se takovýmto tendencím bránili. Musíme se postavit proti těm, kteří chtějí diskriminovat občany. Jedna možnost, jak toho dosáhnout, je právě horizontální dis proti antidiskriminační směrnici. Je třeba, abychom ji konečně přijali. Samozřejmě, že to nevyřeší vše. Nestane se, že mávnutím kouzelného proutku vznikne rovnoprávnost, ale byl by to dobrý krok správným směrem v době, která se ubírá spíše směrem špatným. Deset let nám uteklo, více než deset let. Je, nemůžeme takto postupovat dál. Potřebujeme skutečně změnit směr. Děkuji paní Ferrara. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Princip nediskriminace, který předpokládá legislativa Evropské unie, je výslovně